pana Broka a pana Gualtieriho, která se týká změny článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie, e, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro. E, jsou tady dva zpravodajové a oba dva žádají o slovo pan Brock a pan Gualtieri. Zpráva je výsledkem dlouhých diskusí s radou. Pan Brok, prosím. Pane předsedo, vážení kolegové, tento mechanismus evropské stability je nutný proto, abychom zde měli mm, právní a dlouhodobé zajištění solidarity s problematickými zeměmi, abychom zajistili také euro a e, rozpočtovou disciplínu, která je nutná. A také zároveň musí být vyjasněny otázky růstu. Tady je nutné použít jednoduchého postupu, zjednodušeného postupu pro změnu smlouvy. A to z důvodu e, času, který by trval mnohem déle, pokud by to byl řádný eh, postup. Takže toto nemá být obvyklý postup, to ostatně parlament eh, řekl. Původní návrhy byly takové, že to měl být pouze mezivládní přístup, kde by komise nehrála téměř žádnou roli. Evropský parlament by tam nehrál roli. Dnes vám můžeme sdělit na základě vyjednávání, které jsme vedli s komisí, s Evropskou centrální bankou, s prezidentem Evropské rady a s prezidentem Euroskupiny, že ve všech věcech, kde budou k dispozici základy pro rozhodnutí, kde bude nutné vytvořit jakýsi rámec nebo navrhnout nařízení z hlediska tohoto eh, postupu společenství, Toto vše bylo akceptováno radou ministrů a nyní v rámci tohoto postupu Evropský parlament může přijmout také svoji roli a sehrát ji. Takže toto bylo východisko, ale myslím, že v rámci dalšího vyjednávání jsme dospěli k tomu, že budeme používat komunitární metodu, i když ze začátku to byl mezivládní postup. Takže jsme dospěli k politice, kde vám můžeme sdělit, že tato eh, změna smlouvy může být námi schválena. My jsme také předložili pozměňovací návrh, který byl jednomyslně přijat na AFKO. Musíme si uvědomit, že tuto interpretaci jsme poslali také v podobě dopisu prezidentovi Euroskupiny, také mm, prezidentovi Evropské rady. Eh, toto naše stanovisko bylo potvrzeno a myslím, že je to spolehlivý základ, který můžeme nyní odsouhlasit a tímto způsobem zajistit euro, které bylo velkým úspěchem Evropské unie. Gualtieri. Děkuji, kolega Gualtieri. Gualtieri. Ma nel rapporto che ci accingiamo a votare... Eh, v této, eh, v této zprávě, o které se chystáme eh, hlasovat, ve které jde o změny smlouvy eh, a jde o změnu eh, toho mechanismu, to jsou věci, které zůstávají stále aktuální. Chceme vyjádřit náš souhlas vzhledem k důvodům, které vysvětlil pan Brok. My jsme tady dosáhli několika důležitých cílů, které se týkají především toho, že podmínky, které se váží na podpory, musí být schvalovány procesem spolurozhodování. Je tedy vhodné se pozitivně dívat na tyto návrhy a děkuji všem kolegům, kteří přispěli k této práci. Bylo pro mě velkou ctí spolupracovat s panem Brokem a také eh, další eh, rady dalších kolegů byly velmi uh, užitečné, například pan Guzeze Čklona a další také koordinátoři politických skupin si zaslouží naše poděkování a všichni ti, kdo politicky podpořili tento návrh. Děkuji koledze. Děkuji. A nyní uh, máme to potěšení, že máme mezi sebou předsedu komise a místo předsedu Evropské komise. To je, je velice důležité hlasování, takže vám děkuji za to, že jste v tak důležitém okamžiku tady mezi námi. A nyní budeme pokračovat, přistoupíme k hlasování. Předkládám k hlasování pozměvací návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Dále pozměvací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Eh, návrh 13, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 27. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 16 a návrh 28 totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je tady kompromisní návrh 38, 39 a 40 od výboru pro ústavní záležitosti. Tyto návrhy jsou přijatelné, byly přeloženy a byly přístupněny všem členům. Nicméně rád bych se chtěl zeptat, zda je nějaká námitka. Nevidím žádnou námitku, budeme tedy hlasovat o těch všech třech eh, kompromisních návrzích 38, 39 a 40. Eh, jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Přijato. Eh, tím pádem 19 a 30 padají. Je tady faktická poznámka? Eh, nefungovalo mi hlasovací zařízení. Děkuji. Děkuji. A, eh, takže 4, 6, to tak 463, toto bude ověřeno, zkontrolována. A teď návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 31. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 33. To bylo staženo panem Gualtierim zpravodaj Gualtieri stáhnul návrh 33, čili o něm nebudeme hlasovat. Návrh 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 34, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 35, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 36, to je jmenovité hlasování. Otev- zahajujeme hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 32, tedy pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 37 od ústavního výboru. Jsou nějaké námitky eh, proti hlasování o tomto eh, návrhu kompromisním? Předkládám k hlasování 37, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Schváleno. Návrh dvě. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh tři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 7 a návrh 26, totožné jsou tyto návrhy, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní, prosím, předkládám k hlasování návrh na legislativní usnesení, tak jak bylo pozměněno. Celý text, prosím, hlasujeme. Všichni hlasovali? Eh, končíme hlasování. Schváleno. Blahopřeji všem těm, kdo eh, na této zprávě pracovali a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na našem programu. Dámy a pánové, vysvětlení hlasování. Vysvětlení hlasování může být provedeno zítra. Dnes nepřikročíme k vysvětlení hlasování. Zítra